všem, kteří o tom zatím neviděli, že dnes znovu tragicky ehm, došlo k neblahé události ehm, přetížené lodi nedaleko Sicílie, ehm, kde za to um, zaplatili životem stovky lidí. Bohužel jsou to záležitosti, které se neustále opakují. Máme velkou starost o vývoj událostí, budeme to i nadále sledovat a budeme se snažit zasadit o to, aby k takovým tragédiím na naší pevnině